and gentlemen, I will... Dámy a pánové, budu pokračovat v češtině. Uh, the daily sitting is just now... Denní zasedání je zahájeno. Je zahájeno. prvním bodem pořadu jednání je prohlášení místopředsedkyně komise vysoké představitelky unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku situace ve venezuele. prosím o úvodní slovo pana komisaře šemetu. Mr. President, uh, pane předsedo, vážení poslanci, zprávy